Omlouvám se za spoždění. Hodiny sice nevidím, ale ah. You, you, can, you can tell me when to stop. Um, okay. Dobře, takže máme nabitý program a pokusíme se eh, probrat program. Za prvé přijetí programu. Já bych chtěla navrhnout dvě změny v návrhu programu. Doufám, že když e, e, jste tuto informaci dostali, mě to poradili naši poradci i sekretariát. Kvůli technické složitosti a politickým obtížím tak navrhuji, abychom odložili naše hlasování o dvou Invest in You, paní Westphal, zpravodajka, a CEF, Connecting Europe Facility, pan Piotrovský. Abychom odložili hlasování o těchto dvou dokumentech, poněvadž i ty gestorské hlavní výbory to také odložili, a, takže bychom mohli hlasovat později o mm, těchto dvou a mm, aby potom ta stanoviska e, ty hlavní výbory dostaly včas, takže pokud je můj návrh přijatelný, tak můžeme program takto odsouhlasit. Já nemám žádná sdělení, potřebujeme mm, dostatek času na hlasování a nyní začneme hned hlasováním, což je návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí mm, Horizont eh, Evropa a eh, program pro výzkum a inovace a kterým se stanoví i pravidla pro participaci a šíření výsledku. Takže pan Van Nisteroj, vy jste zpravodajem, takže chcete slovo, pane Van Nisteroj. Děkuji. Ano, přesně tak, jak jste řekla. Je musíme eh, tedy eh, rychle na to jít, eh, takže my vlastně budeme první z výboru, který přijme toto stanovisko a všichni stínoví sekretariáti pomáhali a vše šlo hladce. Jsem velice rád, že jsme tam byli schopni ponechat ty formulace eh, CPR, a to především, když jde o ty možné přímé transfery na regionální a národní úrovni. Takže jsme se dohodli na kompromisech a já myslím, že to hlasování může proběhnout velice hladce. Děkuji. Dobře, děkuji. Takže hned můžeme začít hlasovat. Aha, omlouvám se, tady mám problém s hlasovacím zařízením, ale pokud někdo tady z techniků by nám mohl pomoci nefunguje. Omlouvám se, začneme tedy hlasováním a začneme blok, hlasováním unblock návrhy 147, 148, 187, 249 a 125. Kdo je pro? Proti? Můžeme to prověřit, abychom si byli jisti. Ne všechno zařízení funguje. Zahy hlasování. Ne. Nefunguje. Funguje. Okay. Uh, the vote is closed. Končím hlasování. Ano, takže mm, já nevím, zdali se, eh, já mm, zatím nemám eh, hlasovací lístek, mám ho na plénu, takže mi ji přinesou, takže kdybyste chtěla, aby, chtěla bych, abyste registrovali moje hlasování. Can I ask you to repeat? Yes. Můžu to opakovat, ano. Já nemám tady hlasovací lístek, ale jsem tady od samého začátku. Okay. Están, están trayendo... Raise... Can you raise your hand saying... Takže vždycky zvedněte ruku a řekněte, tady jste pro nebo proti. Aby jsme vás započítali. Tak já jsem pro. Přijato. you, be, you have today the golden finger. Dnes budete tady ty jazyčky na vahách. Nyní kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 188. Kdo je pro? Kdo je 8, 188. Ten byl v prvním bloku. Nyní kompromis 24, protože ten odpadl. Takže pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 25, kde pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 26, kde pro, kde proti, kdo se zdržel přijat. Nyní kompromis 27, ale radila bych, abyste hlasovali nejprve o návrhu o návrhu 234. Nejprve 234 budeme hlasovat. Souhlasí zpravodaj? Z důvodu? Já nejsem proti, ale měli bychom hlasovat proti tomuto návrhu. Takže pokud nejprve budeme hlasovat o 234, tak proti. Děkuji za radu. Dobře. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Při... Zamítnut. Chcete prověřit? Dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout, protože já jsem taky proti. Moje karta taky nefunguje, takže zamítnout. O jeden hlas. Máte výsledky? Můžete ukázat. 15 pro, 18 proti, jeden se zdržel. Dobře. To je výsledek. A nyní kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 250, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. A návrh 251 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 252 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 253 pro, proti, zdržel se zamítnut. 254, ne, 55, 55, 255 pro, proti, zdržel se přijat. 257 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 258 pro, proti, zdržel se přijat. 259 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 31 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 261 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdržel se Přijat. Návrh 200. Omlouvám se. Musím oznámit, že návrh 262, 275 a 241 jsou staženy. To je součást kompromisu, dobře. Takže teď je 267, ten není stažen je pro, je proti, kdo se zdržel přijat, 268 pro, proti, zdržel se přijat, 269 pro, proti, zdržel se přijat, 270 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že byl přijat. 271 pro, proti, zdržel se. Prověříme 271. Za hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut. Ano, ano, ne, přijat. Aha, já jsem to špatně spočítala. Takže přijat. Ano, přijat. 272 pro tento pozměňovací návrh je součástí kompromisu 18, o kterém budeme hlasovat později. Já se omlouvám za tuto informaci na poslední chvíli. Nebudeme hlasovat teď, odpadá, protože spadá pod kompromis 18, byl přijat. Tedy 272, ano, dobře, takže je zahrnuto do kompromisu 18, o kterém jsme již hlasovali. 273. Is that okay? 273 teď. Pro, proti, zdržel se, přijat. Nyní kompromis 33. Pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 277. Pro, proti, zdržel se zabítnut. 278 pro, proti, zdržel se přijat. 279 pro, proti, zdržel se zamítnut. 34, návrh 34 pro, proti, zdržel se přijat. 280 pro, proti, zdržel se přijat. 281 pro, proti, zdržel se přijat. 282 pro, proti, zdržel se přijat. 283 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijat. Děkuji. A nyní návrh 288 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 35 s ústním pozměňovacím návrhem. Někdo je proti ústnímu návrhu? Ne. S ústním návrhem návrh 35 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 45 pro, 35 pro, proti, mm, přijat. Nyní návrh 291 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 37 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 38 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 39 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 40 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 41 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 292 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 315, se mi tady píše, ano, 315, pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 3, 316 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 38 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 62. 62 pro, proti, zdržel se přijat. 63 pro, stažen, aha, stažen. Kompromis 1 <clears throat> pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 71, který je totožný se 72, ne, není, 71, 71 pro, proti, zdržel se, přijat. A 72, Tady je identický se 73, protože budeme hlasovat o 72, 73 pro, proti, zdržel se přijat. 74 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 70, 75 odpadá tímto a nyní 76 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 89 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 90 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 11. Pro, proti, zdržel se. Kompromis. Pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 109, 110. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. 13, kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijat. 14 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 121 stažen, 122 pro, proti, zdržel se, přijat. 123 pro, proti, zdržel se, přijat. 124 pro, proti, zdržel se, přijat. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 130 pro, proti, zdržel se, přijat. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 138 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 141 je stažen a teď se dostáváme ke kompromisu 19, kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se. Přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, a to elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, plus můj hlas, takže 36 pro, plus eh, taky váš, ne? Ano, 37 pro a Aha, 38, ještě pan Kocolina, no, 38 pro. Takže 37, 37, moje karta nefunguje furt. 37 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Blahopřeji, pane Fanisteroji. A ještě musím i poblahopřát tedy nám všem, poněvadž to byl první legislativní návrh v tom kontextu nov, nového režimu. A nyní budeme pokračovat s dalším důležitou agendou naše Spravodajkou je paní Breso, je to stanovisko Regi k sociálnímu fondu plus. Takže paní Breso, chcete slovo? Ano, děkuji paní předsedkyně i já. Jenom pár slov. Chci poděkovat všem kolegům za práci, která probíhala velice rychle práce ty na tomto předpisu a já myslím, že ty kompromisy zcela reflektují pocity, společné pocity a názory a to, že sociální fond musí být součástí politiky soudržnosti a regionální politiky, to je v podstatě eh, gro těchto kompromisů a pozměňovacích návrhů. A já bych řekla, že zhruba řečeno, my jsme se snažili maximálně zohlednit eh, názory a postoje všech. Děkuji. Děkuji a doufám, že během hlasování se toto projeví. Takže děkuji a budeme hlasovat. Tak a hlasujeme a začínáme s pozměňovacím návrhem 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi jste? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, tak to si ověříme. Takže 107 ověřujeme, hlasujeme prosím. Hlasování je u konce. A já jsem proti, takže je to 19 k 19. A už to vám to funguje výborně. Takže 19, 19. Takže to padá. Zamítnuto. Dobrá, tak pokračujeme 111 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu paní zpravodajky? Ne, takže to hlasujeme i s návrhem. Přijato. 108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 Já si myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to elektronicky. Takže hlasujeme 112. Elektronické hlasování, hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto, protože ještě o jeden hlas proti. Více za mě. Takže zamítnuto. Zamítnuto. Sto třináctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Opět zamítnuto stejná situace. Chcete si to ověřit? Ne? Takže chcete si to ověřit? Tak 113, tak elektronicky Hlasujeme, prosím, hlasujte. Hlasování u konce. Ano, je to zamítnuto úplně to stejné. Zase, zase stejná většina. Tak. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 121 s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo nic nemá proti ústnímu pozměňovacímu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. I s ústním pozměňovacím návrhem. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 144, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 148, kdo je pro, Yes, I think everybody knows that the... Já myslím, že všichni... Já myslím, že tohle je rozdíl eh, kompetenci mezi Ample a Envy. Takže budeme hlasovat o 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Přijato 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro a kdo je proti? Kdo uh, se zdržel? Já vás žádám, abyste zvedali ruce. Takže kdo je pro? 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm. Ověříme, eh, ověříme to. Ani uh, vaše ruce mě nepomohly, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Hmm. 156, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. 157 to je výlučná kompetence Envy. Ano, o tom budeme hlasovat. 157, kde je kdo pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 158, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, mm, přijato. 159, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 160, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 162, kdo je pro,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 Kdo je proti? Zdržel přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mm, přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 186 od, 6 odpadá. Ne, ne, od, ne, ne, ne. Tak 186. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 187 a ověříme elektronicky. A přijato. Sto osmdesát osm odpadá, protože osmdesát sedmička byla přijata. A přecházíme k 180, 190. 91 a 92. Tady jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 197. Hmm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto na 208, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato a jestli se to uvěřit, uvěříme. Přijato. 209. Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 210, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 213. Ano. A, mm, kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 221 odpadám? Je to tak? A 214, co to znamená téměř tožné? Ne, tak jako skoro těhotná. Takže budeme hlasovat separátně, protože jsou téměř totožné. Takže 214. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. 226. Kde pro? Jsou totožné. Jsou téměř totožné. To je jako eh, téměř hlasujte. Tak vyplývá to z uh, obsahu. Dobře, tak uh, téměř přijato. Téměř souhlasíte? Ne, ne. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16 odpadá. Kompromis 18, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. Pozměňovací návrh 222, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 223, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 14 odpadá ty následující též. A teď hlasujeme o 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 221, kdo je pro? 31, eh, pardon, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 232, kde je pro, eh, takže to bylo totožné s 32, 33. Eh, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje je někdo proti pozměňovacímu návrhu? Dobře, takže s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. 234, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo přijato. 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 236, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 237, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 238, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 239, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 240, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 241, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 242, kdo je pro, kdo je proti? Ano. Můžeme? Ne, nesouhlasíte? Dobrá. Takže hlasovali jsme o 242 a byla přijata a teď budeme hlasovat o 243. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? A přijato. 244. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? A přijato. 235. Kde pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 246, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 237, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 238, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 209, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 250, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A ověříme 251. Ověříme elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. S mým e, záporným hlasem je o to odmítnuto. teď přicházíme k 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 254, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 255, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 256, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a Ehm, přijato 257, ehm, kde je pro, kde je proti, kde se držel. Eh, zamítnuto. Neověříme 257. Elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Já jsem proti, říká paní předsedkyně. To je součást typu, ale... jsem eh, jedna z rovných, ale každopádně budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 1. Kde je pro?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 Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 30. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak ověříme. 30. Zahajuji hlasování.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 i pana zpravodaje, někde eh, někdo proti ne, kdo, takže kdo hlasuje pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 64. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak to bylo s ústním pozměňovacím návrhem, to jsem měla říct. U té 65 bylo to přijato a s ústním pozměňovacím návrhem. Kompromis 28, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. 73 s, s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti němu? Ne. Takže s eh, ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 73. Eh, ověříme s ústním pozměňovacím návrhem. Zahy hlasování, končím hlasování. No, bylo to zamítnuto. O jeden hlas. Vlastně 20 bylo proti. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, myslím. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 74. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Neodpadá. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 29. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 80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 Kompromis 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? <clears throat> Přijato 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o, o eh, celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já hlasuji také pro. Takže 36. 2 proti. 0 se zdržela. Blahopřeji paní Breso. A tohle eh, byla a eh, druhá věc v tom novém rámci. Takže to dopadá velice dobře a všem vám děkuji za trpělivost. Tak a pokračujeme. Pokračujeme s další zprávou. Je to zpráva pana Deutsche Fond pro přizpůsobení se k globalizaci. <clears throat> Chcete k tomu něco říci? Ne, nechcete? Dobrá. Tak jdeme hnedka na hlasování. A začínáme hned pozměňovacím návrhem číslo 30. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 80. 80 je to tak správně? 80. Kdo je pro? Takže 80 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se ke třináctce, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 98, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101. Takže 101. Kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 102. Omlouvám se, stovka. Přihlédla jsem stovku, takže já jsem prostě chtěla být rychlejší, než je vhodné. Takže stovka, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 101, 102, 102, hlasujte. Hlasování u konce, zamítnuto. Zamítnuto. 109. To je pozměňovací návrh, který padá. Takže 109 padá a dostáváme se ke 103. <clears throat> Takže 103, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 104 padá. 105. Kde pro? Kde proti? Drželi se? Přijato. 106. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 110 pro? proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. <coughs> ano, ano, můžeme si to uvěřit. jestli chcete. Takže 111, prosím, hlasujte. Hlasování u konce, zamítnuto. Pokračujeme 112, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 116, tak kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete si to ověřit? Ano, tak si to ještě ověříme. 116, prosím, hlasujte. Hlasování je u konce a je zamítnuto. Tak, můžeme to uzavřít, protože my teď ověříme 116. Takže prosím, můžeme hlasovat ještě jednou. Takže otevírám hlasování. Jedna, jedna, šest. sto šestnáct jedna jedna šest. Takže elektronické hlasování. Prosím, hlasujte. Tak opět zamítnuto. osmnáctka. Bude pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 121, <clears throat> kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete si to ověřit? Takže 122 ověřujeme. Můžete hlasovat. Hlasování u konce a zamítnuto. 123, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se opět a stejná situace, opět zamítnuto. 124. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 125. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 129. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to přijato. 131 elektronické hlasování. Můžete hlasovat. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Zamítnuto mým hlasem proti. Víte, takový zlatý prst, to je opravdu velmi příjemný pocit. V národních parlamentech se tak stává poměrně často, to znáte, tady to tak obvykle není. Tak, pokračujeme. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se přijato. 139, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21, pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se ke 144, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete si to ověřit? Tak dobře, 17 ověřujeme elektronicky, takže elektronicky hlasujeme 17. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. Já jsem k tomu přispěla svým hlasem proti. Já se určitě zlepším. Tak, kompromis jedna. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 22. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 27. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 4 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, pozměňovací návrh, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se přijato. čtyřicet kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 47. Elektronické hlasování, prosím, hlasujte. Hlasování u konce a je to zamítnuto. 48, kdo je pro? <clears throat> Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 56. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce a padá to, protože já jsem proti. Já se určitě na příští hlasování, do příštího hlasování se rozhodně zlepším, slibuji. Tak dobrá. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Já se omlouvám, ještě si to zopakujeme, takže 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Omlouvám se. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 62, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Hlasujeme, prosím, hlasujte. Hlasování u konce. A 36 i s mým hlasem pro. Vidíte? No, o něco jsem se vylepšila. Takže 36 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Gratuluji, gratuluji, gratuluji, pane Dojče, je opravdu výborný, výborný výsledek. A teď eh, pokračujeme s posledním hlasováním na dnešek a jde o pana Fita, stanovisko pana Fita. Chcete tomu něco říci? Ne. Tak, tím přecházíme přímo k hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijat návrh 2. Pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh číslo 2. Elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. se Přijat. Já jsem dobře vás neviděla. Tři padá. No jo. A nyní návrh čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. <clears throat> návrh pět. Dílčí první část pro, proti, zdržel se. Přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se přijat. Přijata návrh 6 s ústním návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. <clears throat> Takže kde je pro, kde je proti, zdržel se přijat. <clears throat> A další ústní pozměňovací návrh, což je nový text odstavce 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat nový ústní pozměňovací návrh nového textu. A nyní kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 9. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut ústní návrh, opět nový text. Socialisté, kde pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 10 s ústním návrhem. S ústním návrhem je někdo proti? Ne. 10 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit. Ne? Eh? Myslím, že přijat. Zajím hlasování. Končím hlasování. Jasně přijat. Návrh 11 odpadá. 10 byl přijat. Návrh 12 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 16 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 17 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 18 s ústním návrhem pro, proti, <clears throat> že se přijata není. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. The vote Končím hlasování. 35 hmm. pro. Jeden proti. Blahopřeji, pane Fito. Děkuji za hlasování. Very well done. And now we, we go... A teď poslední bod programu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 že vydá stanovisko k návrhu výboru pro rybolov. Týká se to Evropského námořního rybářského fondu po roce 2020. Pan Omarže byl jmenován naším navrhovatelem a dnes představí návrh stanoviska. Takže prosím. In the meeting room. Prosím, klid. Hmm, děkuji. Pane Omarže, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně rychle. Teď, pokud jde o tento fond, chtěl bych připomenout, že tento rybářský fond je, fond je velice důležitý pro Unii, zásadní bych řekl pro rybáře, zásadní vlastně pro všechny ostrovy a eh, mm, eh, pobřežní oblasti a také zásadní i pro e, naše ambiciozní inovátorské cíle, to znamená udržitelný zodpovědný rybolov a zachování biologických zdrojů v moři. Je to důležité pro naši soběstačnost, e, pokud jde o e, výrobky. A je to pro udržitelnou ekonomiku důležité a navíc je to i důležité pro mezinárodní řízení rybolovu v oceánech a týká se to samozřejmě především zámořských departmentů, periferních oblastí a my vlastně Evropská unie jsme <clears throat> lídrem, pokud jde o <clears throat> námořní politiku a mm, tedy oblasti, které obhospodařuje Evropská unie. Takže proto to tam chci zdůraznit. Moře to je, naše spol, to je náš společný statek. Statek, který nelze ani řádně docenit, jeho hodnotu nelze docenit pro lidstvo a je tedy zcela zásadní chránit moře a naše aktivity by se měly orientovat směrem k ochraně. I když samozřejmě také i máme rybolovnou politiku, která má své cíle ekonomické i rozvojové neboť tato politika umožňuje propojit různá teritoria Unie, včetně těch nejvzdálenějších. Víte, s tím, jak dochází k změnám klimatu a biodiverzita v oceánech, mořích je ohrozen, ohrožena i dochází ke zvyšování hladin. Proto bychom měli seriózně vzít do úvahy všechny problémy sociálně, ekonomické či ekologické. A také jako mm, to, že my obhospodařujeme největší vlastně e, plochy mořské, takže bychom měli být i lídrem, e, pokud jde o hospodaření s těmito zdroji. A mm, protože, jak jsem řekl, především se to týká všech našich ostrovů, všech pobřežních oblastí a já bych rád především zdůraznil to, že musíme posílit a více se zacílit na ochranu zdrojů, na biodiverzitu, ochranu životního prostředí, to jste snad pochopili. A toto znamená minimálně, že musíme mít rozpočet, který bude alespoň na stejné úrovni jako v, době v období 14 až 20. 25 minimálně by mělo být alokováno na ochranu a obnovu biodiverzity a mořských ekosystému. Já se připomínám, tak jak jsem to již učinil, eh, mm, když jsme se zabývali eh, tedy posledním fondem, eh, pokud budeme pokračovat s, ve stejném tempu našeho lobu, tak nebudeme mít žádné ryby, žádné koríše pro komerční rybolov do roku 2050, nebude v mořích nic. Tudíž moje pozměňovací návrhy se týkají ultraperiferních regionů, především především. A já zde i chci e, do této revize dát e, ty předchozí, tedy ustanovení, třeba odkazy na článek z 349, potom ty výjimky, které tento článek z 349 umožňuje třeba pro rybolov. To znamená, zde chci, abychom op, opět tedy, e, opět tedy tam, tam se dokonce hovoří o povolování těch Eh, rybolovných eh, zařízení, eh, která předtím byla tedy, tedy ta zakotvená, ne ta plovoucí, takže, mm, takže proto zde se mm, opět stanovuje ta možnost povolit to. Já chci ano povolovat, ale prosím jenom velice omezeně, dobře to musí být regulováno. Také i jsem znovu zavedl povinnost, aby zde abychom, regulovali to, že eh, ten, kdo chce kompenzaci, tak eh, nemůže jenom tedy formálně plout pod určitou vlajkou, evropskou vlajkou. Musí to být reálné. Potom ochrana biodiverzity. Zde je třeba i financovat, financovat dekontaminaci moří eh, v Evropě i mezinárodně to platí a to, o tom jsme i hlasovali, když jsme hlasovali o směrnici o plastech, eh, takže tam jsme odhlasovali, že je třeba mít evropský program pro dekontaminaci, pro čiště, vyčištění moří a já jsem tento pozňovací návrh eh, eh, sám předložil, je třeba financovat i ochranu těch ohrožených eh, druhů, potom bojovat proti pytláctví na mořích, tedy nepo, nepovoleném rybolovu a invazi plastů. Za třetí, já jsem si myslel, že by bylo užitečné i v podstatě zakázat, to znamená, nebo spíše tedy, aby eh, zde nebylo možné eh, tedy povolovat určité typy rybolovu a to by se nemělo, to, co je tedy destruktivní pro hlubiny, hlubiny rybolov a to by se mělo nekompenzovat z tohoto fondu. Já zde mám různé návrhy, tak aby Evropská unie mohla být průkopníkem a aby mohla tedy i financovat výzko, výzkum a vývoj, který se především týká dekontaminace moří. Teď já si myslím, že je třeba si uvědomit, že pokud jde o mm, všechno ostatní, tak já si myslím, že mm, to je to, co by tam mělo být posíleno všechno v tomto návrhu a jinak ten návrh, mm, pokud je o zbytek, je zajímavý a já doufám, že náš naše spolupráce bude eh, splodná a ambiciozní, tak abychom mohli splnit cíle rozvoje, regionálního rozvoje. Děkuji, děkuji. A teď dostanou slovo hostinoví zpravodajové, protože samozřejmě toho máme na pořadu jednání ještě hodně, takže buďte prosím co nejstručnější. A pan Frida. Děkuji. Já chci eh, eh, zde říci, že tady určitě tam jsou body, které tam musí být. Mm, mm, zde je třeba mít opatření administrativního zjednodušování, pokud jde o možnost čerpání z rybo, fondu pro rybolov. To je zcela zásadní, to je pravda, ale tato revize také se musí týkat i inovací <clears throat> protože větší kontroly například často <clears throat> znamenají náklady a administrativní výdaje pro podniky a to také znamená i, že ty to znamená, že bychom měli mít takovou změnu, aby eh, to byly regiony, které budou sami mm, mm, řídit tyto operační programy. Tedy proto je třeba více spolupracovat s regiony, s lokálními orgány. Mm, to jsou eh, ty, které vědí, jak je to se zaměstnaností a podobně. To musí být také naši, naším cílem. A zde to nebrání dvou aspektům, které podle mě by měly být v příštím programu. A návrhu komise a za prvé alespoň zachovat zdroje, stávající zdroje, alespoň je zachovat, protože zde my e, máme tedy mm, možnost, e, jak e, tedy čerpat fondy na toto a potom, co je alarmující, je tedy mm, to, to znišení to, to rozpočtu, ale zde to mm, naše rybolovná politika spíše vedla k tomu, že E, se snižuje e, e, množství rybolovu, ale my musíme přece podporovat především malý rybolov, tedy ze strany těch malých rybářů na pobřeží, jak řekl pan Omar, že třeba na ostrovech na jihu Evropy, protože tam ta typologie rybolovu je jiná. Je to tedy takzvaný řemeslný nebo malý rybolov, takže to bychom měli podporovat. Tedy samozřejmě udržitelný rozvoj, ekonomický i ekologický a podle mě mm, tedy turistická, turistický rybolov, eh, potom mm, mm, je třeba i zvýšit zdroje na marketing, na osvětu a takže to jsou body, které by v tom novém nařízení měly být. A za druhé eh, potom training mladých lidí školení, osvěta. Pokud chceme dát určitý impuls eh, budoucímu rybolovu, ale pokud nedáme těm mladým lidem zdroje, aby mohli se diverzifikovat, aby mohli jít cestou toho malého tedy eh, rybolovu, tak eh, se tomu nebudou moci věnovat. Například je třeba, tam je celá část, která se věnuje podpoře lidského kapitálu a sociálního dialogu. My jsme hodně na tomto pracovali, třeba v příležitosti jiných zpráv, kdy jsme mm-hmm, a to by mělo figurovat i v novém rozpočtu po roce 2020. Proto chci, abychom věnovali zvláštní eh, mm, roli, právě roli žen, eh, udržitelnému rybolovu na pobřeží a to samozřejmě musí být výsledkem sociálního dialogu a zároveň bych, závěrem, závěrem bych řekla, že je důležité i pro výbor REGI eh, to jak investovat do těch vedlejších aktivit, to znamená eh, diverzifikovat činnost. Eh, třeba eh, tedy dnes například i důležité by byla třeba mm, modernizace tedy těch starých zařízení, mm, mm, rybolovných zařízení, to je také důležité. Zde já si myslím, že by, to by mohlo vést k udržitelným výsledkům pro racionální, racionální využívání mořských zdrojů. Thank you very much, Mr. Fito. Děkuji, pane Fito, máte slovo jako stínový zpravodaj. A poprosím vás, abyste hovořil co nejstručněji. Za prvé, eh, zde mm, mm, ten návrh zpravodaje je dobrým základem a naše pozměňovací návrhy se budou týkat tří otázek. První eh, v linii zjednodušení stále takže jak eh, to máme i v jiných nařízeních, je třeba nalézt způsob, jak aby podnikatelé v tomto sektoru lépe mohli využít potenciál těchto nástrojů. To znamená, aby tam mohli zapojovat eh, se i různé organizace těchto rybářů. A za druhé je třeba omezovat důsledky Eh, spojené s výjimečnými eh, klimatickými jevy, ke kterým teď dochází. To znamená mít opatření, eh, která budou dávat určité záruky rybolovům, rybo, rybářům. Mm, samozřejmě je třeba dávat motivace dělat osvětu, především u mladých podnikatelů, tedy rybářů a profesně vzdělávat. A takže e, v tomto smyslu my připravíme pozměňovací návrhy, takže rychleji to nešlo. Thank you. Me, I am uh, Shadora. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou v tomto výboru, ale také i ve výboru pro rybolov. A já zcela sdílím to, co říkal pan Omarzi a další návrh komise opravdu respektuje princip subsidiarity, ale nerespektuje princip proporcionality, uměrnosti. A proto tady potřebujeme zajistit opravdu stejné příležitosti pro všechny, co se týče tady toho prostoru pro rybolov. Protože v některých oblastech EU ten malý pobřežní rybolov je prostě neudržitelný. A já si myslím, že tady musíme prostě znovu vyjednat ty rybolovné kapacity. My jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů, hlavně pro navýšení flexibility a zjednodušení, protože my si myslíme, že takto třeba je postupovat. Samozřejmě velmi důležité je právě, eh, aby fungovala dobře akvakultura, a potřebujeme také potřebujeme dobrou alternativu pro komerční eh, rybolov. To znamená, my si myslíme, že tady potřebujeme zajistit vyšší podporu i spolufinancování, vyšší míru kofinancování. Prostě to musí být eh, míra, která musí být navýšena. <clears throat> A poté ještě to kofinancování pro některé aktivity musí být vyšší, hlavně co se týče mm, inovativních projektů na místní a lokální úrovni, to znamená všechny místní mm, strategie rozvoje, také podpora mladých rybářů, ochrana biologické rozmanitosti, poté také diversifikace, vlastně, kterou zajišťuje rybolov a akvikultura. A myslím si, že tady potřebujeme další kompenzační eh, platby právě pro dočasný rybolov a já si myslím, že všechny tyto aktivity mohou představovat opravdu přidanou hodnotu pro všechny rybáře. Eh, já jsem nějakým způsobem se snažila a tak jak si odrazit to moje stanovisko i z výboru pro rybolov a já si myslím, že tady to opravdu musí i nadále fungovat velmi dobrým způsobem. Děkuji. Pane Mato, prosím velmi stručně. Grazie, prezidente, salto Děkuji, jako ostatní, takže my zde souhlasíme, pokud je o životní prostředí a my předložíme k tomuto pozměňovací návrhy, protože udržitelnost je důležitá, ale i sociální a biologická, tedy a to především článek 14 zde si myslíme, že je zásadní v oblasti těchto ustanovení pro rozvoj malého rybolovu, tak i tam eh, zahrnout přístup k finančním nástrojům a úvěrům. Potom odstavec 17, pozměňovací návrh, který se bude týkat obnovy generací i prostřednictvím pořizování nových plavidel a tam samozřejmě eh, bez to, aniž by eh, to mělo nějaký to, dopad na celkovou kapacitu rybolovu. Je třeba potom, je třeba školení mladých rybářů, eh, dělat osvětu, jaké, jakým způsobem by měli provádět rybolov vzhledem k biodiverzitě. Potom i je to otázka bezpečnosti práce eh, námořníků. A potom pořád ještě ten článek 17. Zde bychom chtěli zavést nový odstavec, který o, eh, osvětlí, jak fond Eh, i umožní to, aby i ty podniky v kultuře měli přístup a jak je třeba i je motivovat k tomu, aby vytvářeli vlastní tedy eh, garanční fondy, aby je se tak chránili proti těm různým klimatickým jevům a podobně, čemu jsou vystaveni při rybolovu na moři. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji. A teď prosím zástupci Evropské komise, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu velmi, velmi stručná, slibuju to hned na začátku. Dovolte mi, abych eh, poděkovala zpravodajům za tento návrh zprávy. Já teď nebudu reagovat na všechno, co bylo řečeno, ale možná, že se zastředím na některé z těch aspektů. První prvek, který bych ráda vyzdvihla, je zjednodušení vlastně poskytování těch eh, podpor. To znamená, tady máme velmi široký rozsah působnosti pro způsobilé aktivity. To znamená, preskriptivní opatření a ten seznam preskriptivních opatření v podstatě um, umožňuje to, že prakticky všechno může být jaksi financováno z víceletého finančního eh, rámce. Samozřejmě, že tady máme také dlouhý seznam těch nespůsobilých aktivit. A prostřednictvím toho by členské státy měly mít dostatek flexibility na to, aby mohly podporovat jejich specifické aktivity. To ale také znamená, že všechny ty oblasti podpory, které zde byly zmíněny, to znamená role žen, školení, to je všechno, co je vnímáno už teď jako způsobile. Druhý cíl, který bych ráda v tuto chvíli zmínila, je ten nový návrh, který chce lépe cílit v podstatě na to, aby byly lépe podporovány cíly společné politiky rybolovu. Chci říci, že máme tady fond pro rybolov, což je Evropský fond pro rybolov. Jehož cílem je prostě dosahovat samozřejmě cílů spojených s udržitelným rybolovem, také s ochranou mořské biodiverzity a samozřejmě také vše, co se týče řádné zprávy moří. <clears throat> Nicméně toto všechno je také velmi důležité na místní úrovni pro lidi žijící na pobřeží. A prostřednictvím tady té podpory, která je k dispozici i a musí samozřejmě ruku v ruce s cíly místního rozvoje. A co se ještě týče toho rozpočtového rámce, takže my vlastně navrhujeme redukci o 5 a tady jde samozřejmě o něco, co je, je v souladu jaksi s vystoupením Spojeného království z EU. To znamená v nominální hodnotě 96,5 prostředků by mělo zůstat i do budoucna k dispozici podle tedy té současné obálky. A co se týče těch nejvzdálenějších regionů, v souvislosti s těmi nejvzdálenějšími regiony si myslíme, že v souvislosti s těmi tedy budoucími návrhy, tak ty zohledňují <clears throat> potřeby těchto eh, regionu do určité míry. To znamená, že Evropská komise vlastně prostřednictvím svého akčního plánu se chce ještě lépe zasoustředit na tyto potřeby. Více jak 50 těchto alokací pokrývají vlastně kompenzaci těch dodatečných nákladů. A to další jsou strukturální investice do rybolovu a modré ekonomiky. Samozřejmě tady potřebujeme eh, navýšit tu míru intenzity z 50 na 85 co se týče tedy těch Eh, nejvzdálenějších regionů a podpory malých rybářů. Já si myslím, že díky tomu bychom měli mít k dispozici opravdu dostatek nástrojů, které zajistí řádný rozvoj těchto regionů. Děkuji, děkuji pane Omar, že chcete to uzavřít, tuto rozpravu. No, ono by bylo těžké zareagovat na všechno a Eh, hlasujeme v plénu ve 12 hodin, takže eh, máme málo času a určitě všechno, co jste řekli, tak to si zaslouží, abychom o tom tady diskutovali ve výboru, abychom eh, k tomu tedy potom zaujali společný postoj a ne nějaký mm, každý individuální, samostatný. Děkuji, to bylo skutečně velice stručné. Děkuji. A nyní koordinátoři, prosím, zůstaňte. I Lhuta pro pozměňovací návrhy eh, k tomuto stanovisku eh, je 8. Eh, listopadu ve čtvrtek v poledne. Ještě někdo něco do bodu různé? Na to stejně nemáme čas. Příští zasedání 15. listopadu ve Štrasburku. Ještě nám zbývá 10 minut na koordinátory. Máme v podstatě jenom jednu věc, kterou jsme chtěli probrat. Takže eh, teď se pustíme do zasedání koordinátoru.